Allora, buonasera. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Začneme nejprve s děleními předsedy a tu sice chtěl bych vám sdělit, že naše schůze bude natáčena a přenášena živě na internetu. Pod číslo jedna přijetí pořadu jednání. Nikdo nemá žádné námitky, takže pořad jednání je schválen. Dále, sdělení předsedy jsou následující. Co se týče přístupových jednání Evropské unie k Evropské úmluvě na ochranu lidských práv a základních svobod, se předpokládá eh, stručná schůzka 17. prosince o stavu jednání. Bude to spolu s výborem Libe, ale u nás, čili bude to 17.12. od 15.30 do 16.30, tak to respektive bude to v sále jednání výboru Libe, čili naše schůze, schůze výboru AFKO, která také má proběhnout ten den, začne až 16.30, protože nejprve tedy se musí uskutečnit to Eh, důvěrné jednání s vyjednavači eh, Rady Evropy. Dále schůze Kozak. Tak, jak víte, příští výměna názorů by měla proběhnout 17. prosince o 16.45, co se týče toho Kozaku. Eh, dále ve složce byste měli najít pod bodem 2 stávající situaci Eh, co se týče při výsledku eh, ratifikačních jednání o přístupu Chorvatska. Nikdo k tomu nic nemá. Dobrá, pojďme dále. Bod číslo 3. Schválení zápisu ze schůze konané dne 5. září. Zápis této schůze je k dispozici, pokud nikdo nemá námitky, je schválen. A pojďme již dále rovnou k dalšímu bodu, a to sice teď bychom měli probrat společně jednak statut a financování evropských politických stran a evropských politických nadací, kde máme jako zpravodajku paní Marietu Janakau a zároveň další bod změnu finančního nařízení, pokud jde o evropské politické strany. A tady jako zpravodaj je kolega Guerrero. Budeme tyto body projednávat společně, ale samozřejmě nejprve si vyslechneme paní zpravodajku Janaku. Dokumenty bohužel jsou k dispozici pouze v angličtině. Vy víte, že výbor Jury požádal o uplatnění článku 50, ale následně na schůzi předsedů jsme dospěli k dohodě, takže tento požadavek byl vstažen. Nicméně dohodli jsme se, že my musíme odsunout eh, schvalování této zprávy až na 19. února příštího roku. Ale paní zpravodajka s tím souhlasí, pokud vím. Dobrá, čili nyní já bych dal slovo paní zpravodajce Janakau, aby nám popsala, schrnula svůj návrh zprávy. Prosím. Děkuji, πολύ Děkuji, pane předsedo. Vy jste již před chvíli řekl velmi správně, že výbor jury vydaví, vystav, vydá své stanovisko a tak to vlastně mm, už to bude měsíční spoždění pro schválení naší zprávy, protože je také potřeba přeložit eh, tato stanoviska do všech jazyků. Eh, rozvoj politických stran je zásadní záležitostí v rámci Evropské unie. Většina ústav eh, členských států chápe a obsahuje roli politických stran v rámci politického života a co se týká fungování politických stran, nadatských stran, které úzce souvisí se samotným posláním, které spočívá v usnadňování eh, fungování evropských politických stran a vlastně také by měly přitahovat zájem evropských občanů, tak aby to byl praktický a okamžitý příspěvek k budoucnosti Evropy. Jde o to, aby evropští občané se mohli více účastnit veřejného života Evropské unie. A Evropský parlament vítá návrh evropského komisaře pana Ševčoviče, který vlastně patří k řadě zpráv, které jsem zpracovala v roce 2011. Ráda bych upřesnila, že prostřednictvím mé zprávy a toho nového nařízení se nežádá více financování pro evropské politické strany, avšak uznání speciálního konkrétního evropského statutu, který umožní evropským politickým stranám mít sub, právní subjektivitu jinou, jinou než tu, kterou mají dnes, to znamená jinou než tedy mezinárodní eh, nevládní organizace. Na základě pozměňovacích návrhů, které jsem předložila, to jsou tedy ty části, ty odstavce, které by měly být podle těchto pozměňovacích návrhů upraveny. Jednak jste navrhl také místo předseda komise záležitosti týkající se uznávání stran jakožto evropských stran. Konkrétně řečeno, evropská politická strana musí e, mít možnost být zastoupena ve čtvrtině členských států, tedy alespoň v sedmi členských státech konkrétně, e, vzhledem k e, ostatním stranám, které jejich členy jsou tedy národní poslanci a evropští poslanci, tak aby se mohli účastnit konfigurace evropských politických stran. Národní, Evrops, národní politické strany musí vlastně pocházet z oblastí, kde mají legislativní kompetence, protože v rámci Evropské unie existují regiony, oblasti, které jakožto takové nemají legislativní pravomoci. Ať je tomu jakkoliv, politické strany musí eh, být výsledkem eh, práce evropských politiků a musí se řídit principy Evropské unie. Tak, aby evropská politická strana skutečně mohla využívat a získávat finanční prostředky a aby mohla mít tedy více než jednoho evropského poslance v dřívějším složení nebo podle dřívějšího statutu eh, evropských politických stran a podle seznamu politických stran navrhuji, abychom seriózně vzali na vědomí eh, rovnost mužů a žen. Evropský parlament bude ročně zjišťovat zda politické evropské strany, stejně tak jako evropské nadace, které s tím souvisejí, splňují veškerá kritéria a která jsou tak, aby mohly být zapsány v seznamu evropských politických stran. Jakékoliv fyzické nebo právnické osoby mohou zcela odůvodněným způsobem kdykoliv popřít nebo spochybnit kritéria zapsání některé evropské politické strany do, v rámci Evropského parlamentu. Navrhuji tedy, aby příslušný výbor aby to byl tedy právě výbor pro ústavní záležitosti, anebo jiné parlamentní výbory, které, se budou, které budou rozhodovat o otázkách souvisejících s právem a s ústavou. Pokud jde o zapisování příslušných eh, politických stran, tak se mohou také organizovat příslušná slyšení v těchto otázkách. Evropské politické strany a související nadace po vstupu nařízení v platnost budou mít právní statut, který bude uznán okamžitě. V tom smyslu, že evropské politické strany budou záviset na, legislativní, na evropské legislativě a také na právním řádu jednotlivých členských států. Také si mohou, mohou sdílet 90 jejich finančních prostředků a to podle počtu evropských poslanců, kteří jsou jejich členy a těch 10 zbývajících procent se bude rozdělovat rovnoměrným a spravedlivým způsobem mezi všechny politické strany. Evropské politické strany a evropské nadace se mohou účastnit referent pouze o týkajících se otázek, které se týkají Evropské unie a jejího fungování a samozřejmě pro každou evropskou politickou stranu se bude uznávat pouze jedna nadace, která s ní bude souviset. Dále, eh, evropské politické strany mohou podporovat politické kampaně poslanců Evropského parlamentu, kteří budou jejich členy a další osoby pouze, pokud jde o otázky, které se týkají s evropskými tématy, s evropskou problematikou. Pane předsedo, tato iniciativa našeho výboru, která vzešla z našeho parlamentního výboru, má velice důležitou roli a je nesmírně zajímavá pro evropské občany. Nejprve proto, že určitým způsobem vytváří rámec, který eh, má evropskou dimenzi, kam, který vlastně podporuje demokratizaci, kterou a touto cestou se právě musí ubírat eh, evropské politické strany, tak, aby bylo více legitimní financování, které již existuje a které poskytuje Evropský parlament za třetí. Tyto politické strany pokud to, se to projeví jako nezbytné, tak budou určitým způsobem pod kontrolou Evropského parlamentu, pokud se spochybní eh, jejich demokratický charakter a jejich vztah k demokratickým hodnotám Evropské unie. A konečně to, co podle mého názoru je mimořádně důležité, je ta skutečnost, že tyto strany a tyto politické organizace které získají velký význam, se mohou usadit v jakémkoliv členském státě a v důsledku toho, ať je jakákoliv strana v členském státě, ve kterém se usadí, tak budou vlastně využívat režimu, který uvádějí evropské instituce, tak jak tomu bude rozhodnuto podle statutu eh, navrženého Evropskou komisí. A to vlastně bude vytvářet, podle mého názoru, určitý seriózní pokus a seriózní cestu k tomu, abychom vyslali jasné poselství směrem ven. To znamená, že to, co je důležité pro politické strany, to je vlastně skvělý, vynikající, to jsou vynikající vztahy s občany, protože náš výbor zpracoval zprávu v rámci v různých oblastech například týkající se občanských iniciativ, zda vůbec evropští občané jsou informováni o tom, co kdo dělá a z jakého důvodu. A na závěr bych, pane předsedo, ráda zdůraznila tu skutečnost, že na základě návrhu komise a mé vlastní zprávy v žádném případě nepožadujeme více finančních prostředků pro politické strany. To říkám proto, abych, abychom se vyhnuli jakémukoliv nerozumění nebo jakékoliv instrumentalizaci tohoto pokusu, protože Evropský parlament nebo náš výbor nebo někteří zpravodajové, tak aby nikdo nemohl říct, že požadují více finančních prostředků. Vůbec tomu tak není. Samozřejmě chceme zejména zajišťovat demokratické hodnoty. Děkuji, pane předsedo. Bez mikrofonu. Děkuji a nyní bych požádal kolegu Guerrero, aby vystoupil k té další části, kde bohužel ale stále ještě zatím nemáme k dispozici dokument komise, čekáme na něj a předpokládáme, že bude odeslán rozpočtovému výboru. Nicméně i tak kolega Guerrero nás může seznámit s tímto tématem, abychom byli připraveni. Pane Efectivamente, como acaba de señalar la señora Jak jste správně řekl, pan Janako, eh, ten eh, statut, který bude znamenat eh, nové financování evropských politických stran, je kvalitativním krokem vpřed a Vyplývá to z iniciativy tohoto parlamentu ve formě zprávy Janako během tohoto funkčního období. A takže bych možná mohl říci něco na úvod. Chci upozornit na důležitost tohoto nařízení v článku 10 o smlouvy fungování Evropské unie v článku 12 Charty základních práv se říká jasně, že evropské politické strany přispívají k formulaci politických stanovisek a k vyjádření politické vůle občanů Unie. A proto jsou součástí Evropské unie jako takové Evropské politické strany jsou instituce, které vyplývají ze soukromých iniciativ, ale eh, vykonávají velice významnou veřejnou funkci. Na druhé straně jsou založeny na občanské společnosti jako takové a na občanství. A na druhé straně sehrávají zásadní roli při regulaci institucí. A je to právě vzhledem k této institucionální funkci, že mají být um, zakotveny ve zvláštním nařízení a mít zvláštní systém financování v souladu s kompetencemi, které potřebují, no- které eh, potřebují proplnění své politické role. To financování, o kterém mluvíme, není exkluzivní, existují národní systémy financování, které mm, se týkají jenom veřejných systémů financování, ale existují i systémy národní, které zahrnují i soukromé zdroje. Skutečnost, že veřejné financování vůbec existuje, znamená, že nemůže být docházet k diskriminaci strany, které jsou považovány za méně atraktivní pro veřejnou sféru, by neměly být znevýhodňovány špatnou regulací. Ta regulace musí být vyvážená, aby nedocházelo k nerovnováhám a v nejhorším případě ke korupci. To znamená, že politická role stran a role, kterou musí hrát, musí být taková, aby byly schopné fungovat bez jakékoliv um, zkreslené nebo neskorektní aktivity. S ohledem na návrh komise a eh, zprávu Janako k financování, k strukturám, financování, strukturám financování, myslím, že ten, ten přístup je správný. Můj návrh jak už zmínil předseda, se může zaměřovat jenom na dvě, za dva základní směry. Za prvé, nemáme stále ještě text ko- z komise. Ten teprve bude k dispozici v příštích dnech. Ale v podstatě víme, jakým směrem se ten návrh komise ubírá, takže můžeme jednat, jako kdybych Komise již ten návrh zaslala při eh, formulaci předběžného stanoviska, ale na druhou stranu ještě nevíme, jaký výbor bude zodpovědný, který bude vydávat eh, stanovisko a který bude vydávat stanovisko. Ale pokud eh, bude rozpočtový výbor s odpovědným výborem a AFKO bude dávat stanovisko, tak zůstává s faktem, že ty dva výbory se toho budou stejně oba zúčastnit, to je AVKO a rozpočtový výbor budou muset spolupracovat na té zprávě spolu s LIBE jako společně zodpovědné výbory. A AVKO si již vyžádalo ehm, bližší vazbu té spolupráce. Já budu mm, spolupracovat s kýmkoliv, kdo bude zodpovědný za zpracování stanoviska v Libe. Možná budeme moci společně přispět k zdůraznění hlavních problémů tohoto nařízení. Jedním z nich je snaha eh, vytvořit kompatibilitu mezi evropskou legislativou a legislativou Mm, financování politických stran v eh, příslušných členských zemích. Takže jsou tři různé právní základy, které je třeba sladit. To znamená, že budeme muset velice pečlivě rozlišovat při zpracování tohoto stanoviska, abychom se nedostali do právních problémů později. Co se mě týče, jako reakce na to, co řekla paní Janako, k té zprávě a novém statutu nejsou návrhy, mm, aby tam bylo přiděleno další financování. Nežádáme tedy o další peníze, spíše žádáme změnu formátu, formy financování politických stran. Změna nařízení by nevyžadovala více peněz, ta změna by znamenala, že financování eh, polit, evropských, evropských politických stran se musí změnit a to se musí odrážet v celkových všeobecných finančních pravidlech Unie. Komise ve svém návrhu zavádí novou kapitolu věnovanou konkrétně evropským politickým stranám a nadacím. protože ve zprávě Janako již je um, důrazněno, že bude třeba řešit způsob financování evropských politických stran a nadací. Na minulých schůzích tohoto výboru jsme vždy požadovali jasné, stanovnější, jasnější pravidla pro politické strany. Politické strany vždy sami požadovali lepší status a správný základ adekvátního financování. A obecně řečeno, jak ve finančním nařízení, tak ve statutu, tento cíl je naplněn. Ve zprávě Janako se požadovala změna systému financování. Tedy spíše než granty bychom měli příspěvky a na to komise reagovala. Přesto je tady stále rozdíl mezi způsobem, jakým jsou financovány politické strany a způsobem, jaký se financují politické nadace. Jsou tady různé cíle mezi stranami a nadacemi a to musíme vzít v úvahu. A také se musíme uvědomit, že často během demokratického procesu politické nadace a strany sdílejí podobné politické cíle. Takže pokud striktně oddělíme strany od nadací, odlišíme, tak a rozhodneme, jak se bude financovat, tak musíme vědět přesně, co tvoří stranu a co nadaci, abychom um, stanovili jednou proště rozdíly a e, společné věci, tak aby ta, ne, to nařízení se ne, nebylo duplicitní pro různé skupiny, které mají různé politické cíle. Nebudu zacházet do podrobností u toho statutu, paní jako již o tom mluvila. Je tam matováno na evropské politické strany, které musí respektovat plavidla Evropské unie, včetně povinnost nebo zákaz diskriminace a plnění pravidel interní demokracie a transparentnosti. To jsou základní principy, ale také musí současně splňovat požadavky na financování, musí být transparentní, musí eh, se zodpovídat a musí řádně spravovat eh, prostředky pocházející z Evropské unie. Takže tyto principy je třeba dodržovat. Transparentnost, odpovědnost, efektivita výdajů a vhodné jak si mm, způsob, jakým se ty prostředky vynakládají a vůči jaký jsou vynakládány. Je nesmí tedy, tato musí plnit, aniž by mm, byly vytvořeny překážky jejich fungování, aby nebylo více byrokratických pravidel, než je nutné. Konkrétně k finančnímu nařízení jako zpravodaj beru na vědomí, si uvědomuji hodnotu zvláštní kapitoly ve finančním nařízení, která se týká darů evropským politickým stranám. V rámci finančního nařízení Unie existuje, samostatná kapitola věnovaná politickým stranám. A v této kapitole dostávají politické strany konkrétní statut. S tím, že eh, mají nebo sehrávají institucionální roli v Evropské unii. Domnívám se, že je pozitivní, že máme určité nástroje, které jsou zmíněny v tomto dokumentu, jmenovitě financování založené na každoročním výročním programu a financování tedy založené na odůvodněn, odůvodněných výdajích, to znamená, strany musí odůvodnit své e, činnosti v cíleném ročním programu, aby ty prostředky byly alokovány na základě předloženého pracovního programu. Také tam ustanovení o rezervách, rozpočtových rezervách politických stran, které se mohou převádět z roku na rok do určitého limitu. Pokud nejsou ty prostředky vynaloženy, tak se mohou převést a využít financování v následujícím roce. Také je nutné si uvědomit, že je třeba provádět kontroly ex post, které budou demonstrovat, že politické strany se chovají exemplárním způsobem. vazba mezi politickými, evropskými politickými stranami a evropskými občany musí být zajištěn. Pokud eh, dojde rozmělnění této funkce, tak se věci budou vyvíjet špatným směrem. Když občané věří, že prostředky se vynakládají špatně, anebo když se nevynakládají za účelem, mm, ke kterému byly původně alokovány. Proto požadujeme silnější kontroly ex post a sankce, pokud je prokázáno nevhodné e, vynaložení prostředků. To musíme brát. Další věc, kterou musíme zohlednit, je to, že v tom návrhu není specifické financování volebních kampaní. Musíme vzít v úvahu to, že ruské politické strany budou politicky aktivnější v dobách před volbami. Pokud nebudeme mít konkrétní financování k, pro volební kampaně, pak tím ty volební kampaně utrpí. To znamená, ten rok před těm, tou volební kampaní by měl znamenat větší financování evropských politických stran. Já se dostávám k závěru. Pokud si pamatujete neoficiální návrh komise, tak je tam mm, řada bodů, kde jsou změny ve financování. Chci upozornit na některé tyto body a tím to uzavřu. Jako zpravodaj k této k tomuto stanovisku věřím, že financování na ročním základě by mělo být um, um, jak se změněno na jiný typ financování. Protože tato báze financování neexistuje v žádné zemi. Politické strany by se měly financovat podle skutečných výdajů, nikoli podle budoucích programů, které stanovili na nadcházející rok. Takže my jsme navrhli jasná kritéria pro mm, nárok politických stran. A to by mělo být uvedeno pro, v, mezi kritérii pro zaregistrování politické strany na evropské úrovni. Také jsme vyjádřili souhlas se zvýšením rezerv na politické strany a možnosti převodu peněz z roku na rok. Jak navrhuje paní Janako, tak věříme, že je správné eh, snížit kofinancování pro politické strany, protože když je to snížíme, tak ty méně um, silné politické strany budou moci fungovat s větší flexibilitou a autonomií. Myšlenka větších, um, přísnějších sankcí a systém kontroly, který by implementoval OLAF a soudní dvůr, to je pozitivní. A také věříme, že Evropský parlament by měl hrát roli při výkonu této kontroly politických stran. Abychom zajištili, že jsou, nebo že plní hlavní principy Evropské unie bez ohledu na to, jaký mají názor na Evropskou unii jako politický proces, nebo politickou unii. Můžou mít jakýkoliv názor chtějí, pokud eh, i když si přejí vlastně opuštění evropského projektu jako takového, ale my nechceme politické strany, které nebudou respektovat základní principy demokracie. A tady budu opakovat paní Jana Komit na zákaz diskriminace, například podle pohlaví. To je jeden z principů, který obhajujeme. Na závěr potřebujeme vysvětlení toho, jaký výbor bude zodpovědný a který bude vydávat mm, stanovisko. To by mělo být vysvětleno v prosinci. A na tomto základě se pokusím um, do ledna dát dohromady pozměňovací návrhy, aby obě zprávy mohly k hlasování, jak ta, o statutu, tak k finančnímu nařízení. To je všechno. Děkuji. Allora, ci sono interventi. Děkuji. Hlásí se tady někteří kolegové k těmto dvěma vystoupením. Vidím, že se již zapsalo hodně kolegů, takže jako první má slovo Agnew. this number one. We've got names, not numbers. Z mikrofonu. la parola al collega Již jsem slovo předal kolegovi Egnew. Thank you very much, Chairman. I'm not... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Tak já obvykle nejsem známý jako číslo jedna v tomto výboru, ale samozřejmě se těším této poctě. Já jsem byl v tomto parlamentu již nějaké tři roky a není pochyb o tom, když se procházíte Bruselem, že získáte pocit, že to je velmi důležité místo. Jsou tady nové budovy, nové prostory. Máte pocit, že jste toho součástí a že by to nemohlo zkrachovat. Ale co si o tom myslí naši voliči ve svých zemích? na ně to velký dojem nedělá, protože stále méně a méně voličů přichází k volbám, níž se volí poslanci Evropského parlamentu. Činí tak instinktivně. A v mé zemi ve Spojeném království nejenom došlo k poklesu volební účasti, ale ta malá část lidí, která hlasuje, tak hlasuje pro stranu UKIP, což je britská strana za nezávislost, takže oni s tím nechtějí jaksi mít nic dočinění. činění. Toto je takový vývoj, pane předsedo. Vím, že to nerad slyšíte, ale já mám pocit, že zde není žádný mandát pro to, abychom vytvářeli celoevropské politické strany. Kde máme takový mandát? Neměli jsme žádné referendum tady k této otázce. To je přece velice zásadní věc, když chceme mít takovéto strany, které budou zahrnovat všech 27 zemí a budou velmi vzdálené od některých členských států. A když se podíváte na to, jak se chovají voliči a jak říkám, ta volební účast je stále nižší, ale přitom volební účast v jejich vnitrostátních volbách je mnohem vyšší. Oni prostě vědí, kde je ta moc a vědí, kde chtějí, aby ta moc zůstala. Čili mě znepokojují dvě věci. Jedna peníze, za druhé referendum. Co se týče peněz, tak Spojené království je čistým přispěvatelem do této organizace. My sem pumpujeme obrovské množství peněz. A my jsme velice nespokojeni, že tyto peníze by měly financovat politické strany, které Británii nemusí být nikdy akceptovány. Je tady celá řada organizací a my je financujeme a nejsme přitom s tím vůbec spokojeni. Omlouvám se, říká řečník. A potom ta druhá věc, která se mi nelíbí v souvislosti s finanční otázkou, je ta otázka financování ze strany daňových poplatníků. Británii žádní daňoví poplatníci nefinancují žádné politické strany, to je pro nás úplně cizí myšlenka a teď se očekává, že bychom to měli dělat na evropské úrovni. A co se týče referenda eh, k evropské otázce, tak myslím si, že by mělo být na mých spoluobčanech z mé země, aby si toto rozhodli bez jakéhokoliv vlivu takzvaných celoevropských politických stran eh, které by mohly přijít a vměšovat se do našeho referenda. Co se týče rovnosti pohlaví, tak musím říci, že já to vnímám jako urážku voličů. Mezi voliči je více žen než mužů, prostě protože ženy žijí déle, to je statistický fakt. A jestliže by na je mělo něco takového znepokojovat, tak oni by se dostavili ve velkém počtu, aby zajistili, že žen se tam také dostatně hodně. Ale oni to nedělají. Ženy přijdou k volbám, ale volí muže. A nyní jim takový e, dohležitelský stát najednou říká, ne, musíme zajistit, že tady budou ženy. Ale to je prostě špatně, musíte poslouchat co vám říkají voliči. Může by to být považováno naopak za diskriminující a mohlo by to být i e, předáno některému ze soudů. A jak daleko chcete zajít? Chtěli byste třeba říkat, že musíme poměrově zastoupit, já nevím, homosexuály? Eh, lidi s rezavými vlasy, nebo leváky, nebo ty, kdo mají zelené oči. Jak daleko chcete jít? Vůbec se nevydávejme na tento strmý svah. Respektujte to, co říkají voliči. A co se týče budoucnosti, jak by to mělo vůbec vypadat? Viděli jsme, že v Řecku došlo k velikému nárůstu různých extremistických stran v důsledku krize. To je budoucnost. Myslím, že do budoucna se bude objevovat stále více a více takových politických stran. Celá tato situace je velice, velice nezdravá a myslím, že bychom tento koncept měli opustit. Děkuji. Grazie, Děkuji panu poslanci Egnovi a dávám slovo panu poslanci Dafovi. Eh, <clears throat> good afternoon. Dobré odpoledne. Já se domnívám, že my všichni bychom si měli uvědomit jednu věc. Měli bychom si uvědomit, jaká je politická realita a to sice celoevropské politické strany mají předpoklad k tomu, aby se staly stále důležitějším a zásadnějším politickým hráčem. V naší snaze vybudovat stabilní nadnárodní demokracii usnesení, které jsme vydali, eh, nebo respektive které jsme schválili ve Štrasburku ve čtvrtek, a já bych chtěl poděkovat všem těm, kdo ten proces podpořili, tak to usnesení, které jsme schválili a které vyzývá politické strany, aby nominovali kandidáty, aby zveřejnili program a aby vedli kampaň během voleb do Evropského parlamentu. Tak toto představuje významný kvalitativní krok ku předu, krok správným směrem. A já bych rád poděkoval paní Janaku a panu Guerrero za jejich eh, představení, za přednesení svých myšlenek, svých úvah k návrhu komise. Musím říci, že když si pročítám návrh komise, tak ho shledávám poněkud eh, technokratickým. Je zřejmé, že eh, kolegium ale oceňuje úlohu politických stran. A myslím, že tady zůstává celá řada zásadních otázek, které bude potřeba řešit v rámci trialogu. Eh, nepředpokládám, že k tomuto návrhu bude dosaženo rychlé dohody. Zejména eh, za znepokojivý považuji ten eh, bod, že se očekává, že celoevropské politické strany se budou registrovat v rámci vnitrostátních rejstříků, což podle mě povede k určitým anomáliím mezi politickými stranami, protože právě podle toho, který stát si zvolí. A nepochybně to povede k diskriminaci proti plně financovaným volebním kampaním federálních politických stran. Já se domnívám, že bychom měli požadovat, aby politické strany vytvořily soubor neziskových organizací v rámci statutu Evropské společnosti. Toto by zajistilo přehlednost a byly by takto vytvořeny rovné podmínky. A na základě toho by politické strany mohly vést efektivní politickou kampaň. Zároveň se domnívám, že potřebujeme jít mnohem dále do toho statutu eh, stranické demokracie. Domnívám se, že není akceptovatelné, abychom dotovali politické strany jestliže veškeré rozhodnutí činí předseda té které strany. Domnívám se, že bychom měli trvat na úplné transparentnosti a na demokratickém rozhodování při schvalování statutu politických stran, při schvalování programu při volení úředníků a také při volbě kandidátů pro ty nadnárodní seznamy. které by také s ohledem na ten rok 2014 se měly objevit s dostatečným předstihem. A já bych chtěl trvat na tom, aby evropské politické strany měly možnost se zapojit do národních referent o evropských otázkách. Bylo by naprosto absurdní, kdybychom zakázali, kdybychom zakázali eh, zapojit se do těchto otázek těm, kdo jsou, když se nejvíce týkají a kdo přímo mají zájem a jsou přímo zainteresováni na výsledku takovýchto referent. Čili toto jsou hlavní výhrady, které já prozatím mám k tomuto návrhu a těším se na další spolupráci s našimi dvěma zpravodaji a na to, že budeme hledat konsensus v rámci tohoto parlamentu. Doufám, že se o to budeme snažit předtím, než si stanovíme náš vyjednávací mandát. Děkuji panu poslanci Dafovi a dále bych dal slovo panu kolegovi Foxovi. Děkuji, pane předsedo. Je, pokud pan, já počkám, až pan můj kolega e, dokončí svůj telefonický hovor, já Um, když tak půjdu ven. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat eh, zpravodajce za její práci na této zprávě. Nemám nic proti evropským politickým stranám. Pokud stovky tisíc občanů našich zemí chtějí vstoupit do těchto hnutí, tak by to byl důkaz toho, že skutečně existuje celoevropský, celoevropský společný demos. Ale ve skutečnosti jsou tyto strany výtvorem Evropské unie, jsou podporovány penězi daňových poplatníků. Já, namíta, já proti tomu mám námitku a lituji, že tolik peněz se na to vynakládá, když je tam tak potom volá tak malá část veřejnosti. No ale když eh, tyto prostředky existují, tak moje eh, skupina jich využije, aby prosazovali reformu Evropské unie. Evropské politické strany mm, formují aliance mezi národními stranami. Jakákoliv afinita, kterou má občan, když vstoupí na nějaké politické strany, je založena na národních um, okolnostech a podmínkách. A to by mělo to nařízení odrážet. Potěšilo mě, když pan Guerrero řekl, že tato reforma nebude stát peníze. Ale v, v tom návrhu jsem si všiml změny formulace, že to povede, protože tím, že to povede k tomu, že více peněz půjde větším stranám a méně menším. Takže EPP a SND jsou pro, tož není překvapivé. Ne, myslím, že je nesprávné, um, pokud tyto politické strany evropské budou existovat a budou dostávat ve, veřejné peníze, tak by se nemělo požadovat, aby byly zastoupeny v tomto parlamentu, protože by to diskriminovalo nová hnutí, která mohou mít značnou podporu ve své zemi. A na závěr musím um, nesouhlasit se spravodajkou, že tyto politické, evropské politické strany by se měly účastnit národních referent. A nesouhlasím s tím, protože ve všech 27 zemích jsou různá nezákony o tom, co se může a musí a nemůže podle ústavy. Některé mají omezení množství peněz, které lze vynaložit. A my tady nucujeme všem nařízení, které říká, že cokoliv se stane na národní úrovni, tak ty to strany stejně budou moci vynakládat prostředky na kampaně. A to bude významnější pro malé země, kde ty částky peněz, které dostanou evropské politické strany, tak to bude mít um, neuměrně velký vliv. Pokud národní pravidla umožní vynakládání eh, těchto prostředků, tak to mohou dělat, jak, si, jak se rozhodnou. Ale myslím, že riskujeme, že narazíme především v malých zemích na velký odpor. Pokud obrovské strany EPP a SED se pustí do každého referenda, využijí své síly a ovlivnit hlasování. Mohlo by to mít nakonec opačný efekt, než chcete. Takže já bych vám, eh, vás varoval před tímto. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a dávám slovo panu poslanci Brooksovi. Yes, uh, I, I'm not in favor of... Ano, děkuji. Já nejsem proto, aby se politické strany financovaly státem či Evropskou unii. Politické strany, které mají dostatečnou podporu členů, by to neměly potřebovat. Já se domnívám, že to je eh, typický příklad zneužití veřejných prostředků, když tím financujete politické strany, ale mohlo by to být ještě horší. Práva těch stran, která představují většinu, aby stanovovaly pravidla, a kritéria, podle nich jiné strany se budou či nebudou uznávat a budou či nebudou financovat. A právo takové většiny, která bude rozhodovat o tom, zda konkrétní strana splňuje či nesplňuje taková kritéria, tak to vede k tomu, že bude docházet ke korupci při zneužívání veřejných prostředků. Jestliže jedním z kritérií je program té které strany a dalším kritériem je, kdo by měli být e, eh, kritéria, e, eh, členové na základě jakých které si budou využívat, tak to musím říct, že příliš neodpovídá demokracii a svobodnému združování. Je obvyklé, že slovo demokracie se používá libovolně a zneužívá, ale tím se nic demokratického nedělá. Co mě znepokojuje nejvíce je, že z dlouhodobého pohledu eh, zda se dostaneme do situace, kdy budou schopny v evropských volbách kandidovat pouze celoevropské strany. Já vím, že v této chvíli toto nikdo nenavrhuje, ale to, co je jenom možnost, se možná někdy do budoucna stává pravděpodobnou realitou. To je z mé strany zatím vše. Děkuji. Děkuji panu poslanci Bronsovi a dávám slovo panu Hefnerovi. Ja, vielen Dank. Ano, děkuji, pane předsedo. A velmi děkuji paní Janaku a panu Gerero za velice dobrou přípravu této zprávy. Myslím si, že vlastně takováto diskuse je velmi důležitá, ale nyní se omezím na ty body, které ještě vyžadují diskusy. Nechci opakovat to, co již řekli mý předřečníci anebo to, co si myslím, že je vydařilé, zdařilé, spíš se zeptám na to, co je mi ještě nejasné, nebo co ještě vyžaduje diskusi. Začal bych tedy tím bodem, který považuji za nejdůležitější. Je to ten bod, který jsme, o kterém jsme již vlastně dříve diskutovali a kde stále mám dojem, že je zde jasná tendence zde ve výboru, Například při slyšení v loňském roce to tak bylo, že všichni ti odpovědní říkají, že to je ta velká slabina, že to se musí rychle změnit, ale stále zde nevidím žádnou podstatnou odpověď na tuto otázku, alespoň v té zprávě. A to je otázka, nebo spíš ta nutnost registrace politických stran a odděleně od financování. To považuji skutečně za ten nejdůležitější, ten zásadní bod, protože to vyžaduje různá kritéria při financování se musí považují za legitimní ta kritéria, aby vlastně se záviselo na závislosti na úspěchu, to znamená, ty úspěšnější strany získají větší podporu, více finančních prostředků, takže dostanou tedy více prostředků na práci, ty, které mají menší úspěšnost, tak méně, takže vlastně se to musí musí také předkládat samozřejmě své náklady, ale to je jinak podle mého názoru, co se týká otázky té registrace. Tak ta registrace musí probíhat podle formálních kritérií, nikoliv podle úspěšnosti, tedy jako program, stanovy, počet členů té které strany nebo plnění obsahových a formálních kritérií. To znamená, souvislosti na členské karty a všechno to, o čem se již diskutovalo, pokud pouze pokud tato kritéria budou splněna, tak podle mého názoru se může musí být připovolena ta strana jako evropská politická strana, pokud tedy bude splňovat ty obsahové a formální předpoklady když nebude mít tedy dostateč, když by neměla dostatečnou podporu voličů a voliček. To znamená, musí být v zájmu evropské demokracie, musí to být v našem vlastním zájmu, to bych chtěl zdůraznit, abychom nevytvářeli nějaký monopol, nějaký oligopol, ale co možno největší, nejvíce konkurenční prostředí, to znamená svobodu, soutěž, tak, aby vlastně různé politické koncepce v Evropské unii měly možnost se prosadit. Nesmíme budit takový dojem, že vlastně vytváříme něco uzavřeného nebo nějakou ochranu před hospodářskou soutěží. A zde bych tedy chtěl ještě se zeptat paní Janako a pana Gerero. Stále úplně dobře nechápu, jak vlastně tyto mimořádně rozdílné principy které, to znamená, které by se měly týkat na jedné straně registrace a na druhé straně financování, tedy principy, které toto řeší a v konkrétních úpravách, tedy jak byste to chtěli prosazovat. Nyní k otázce nebo k těm finančním otázkám. Ještě bych měl další otázku. Myslím si, že za prvé je zde určité základní, to na financování, to znamená podle těch zákl- na financování těch základních uh, aparátů a potom to financování podle úspěšnosti těch stran. V návr- komise navrhuje, že 15% bude to základní a 85% budou ty finanční prostředky podle úspěšnosti. Chtějí to změnit na 10% a 90%. Není mi zcela jasné proč, protože si myslím, že těch 15% a 85% je odů- jsou odůvodněné, takže bych bych se zde chtěl vyjádřit v tom smyslu, že by bylo dobré to udržet a neměnit toto procento rozdělení. A teď ještě otázka k pozměňovacímu návrhu 3 v souvislosti s pozměňovacími návrhy 13 až 17, pokud se dobře dívám, totiž k otázce, do jaké míry by vlastně strany měli eh, dodržovat principy Evropské unie. Zde bych chtěl vlastně slyšet od zpravodajů názor a vůbec názor od našeho výboru a ptám se, zda je to skutečně dobrá, dobrý nápad. My zde všichni vlastně obhajujeme ty strany. Nechci i když jsme třeba nebyli zvoleni prostřednictvím seznamu politických stran a myslím si, že ta myšlenka je relativně problematická, zejména co se týká těch obsahových eh, otázek, nikoli v těch formálních, aby právě právě abychom členové našeho výboru mohli rozhodovat ohledně ostatních stran, tedy samozřejmě pokud bychom měli nějaké dobré důvody, opravdu odůvodněné, tak možná bychom mohli tento rozhodnutí učinit, ale samozřejmě mohlo by být spochybněl, protože zde jde, mohlo by se říci, zde jde o určité vylučování konkurence, o určitou ochranu proti konkurenci, takže já si myslím, že by mělo jít spíše o rozhodnutí nějakého nezávislého grémia, spíš než tedy tak, jak je to uvedeno v rámci rozhodnutí našeho výboru. Myslím si, že bychom o tomto grémiu si měli ještě poněkud více podiskutovat. Ano a na závěr bych měl ještě otázku k demokratickým interním strukturám. Podobně jako kolega Duff si myslím, že je to asi správná věc, ale ještě to není zcela dostatečně důsledně formulováno a řešeno. Domnívám se, že při rozhodování o volbách v rámci stran, o stanovách, o programech, o předsednictví stran a právě, a to bych zdůraznil, také při rozhodování o seznamech kandidátů by samozřejmě měla, měla být interní demokratická struktura předpokladem pro při povolení a také financování evropských politických stran hovoří, nechci, abychom vlastně vytvářeli v rámci politické demokracie prostor pro nedemokratické strany a zdá je ta strana demokratická nebo ne, to se rozhoduje nejen podle toho, jaké má cíle, ale zda skutečně sama je demokratická nebo ne. Příklad v Německu jsme museli opakovat celé volby, jen proto, že při zpracovávání seznamu kandidátů to, de, to delegované schromáždění eh, vlastně neroz, nemohlo rozhodovat demokraticky o každém jednotlivém místě na kandidátce, ale bylo tam vlastně že představenstvo, které rozhodovalo paušálně o celých seznamech, mohlo je schválit nebo eh, odmítnout a to vlastně je nepřípustné podle německého právního řádu, protože kandidátka nebyla zpracovávána tedy zcela demokraticky, tak se ty volby musely eh, zopakovat proto bych chtěl toto, na to apelovat v rámci celé Evropské unie, to znamená, aby demokratická rozhodnutí o zpracovávání kandidátek, to je vlastně jedno z těch nejzásadnějších rozhodování, které činí ty strany strany tedy rekrutují, nabírují, nabírají ten politický personál a potom tedy myslím si, že to je vlastně, že zde musí být vyjmenována všechna kritéria, že opravdu tato rozhodování by měla být činěna v těch stranách na demokratickém základě. Takže nechci hovořit příliš dlouho ještě k otázce referenda. Myslím si, že toto meziřešení, které je zde navrženo, totiž že vlastně se neumožnit stranám žádný závazek, žádnou angažovanost při referendech. To si myslím, že je příliš přehnané stanovisko pravidelně vlastně se zde určitým způsobem dohadujeme o tom, jaké téma je evropské, jaké téma není evropské. To, se mi, to mi připadá, že to jde poněkud příliš daleko. Děkuji. Děkuji. Já se musím omluvit, protože za chvíli musím odejít, takže poprosím paní poslankyni Grip, aby se ujela předsednictví. Děkuji. Madame Jeanne, que vous voulez intercaler quelque chose ano, vážení kolegové, Myslím si, že naše rozprava pokračuje a že naši zpravodajové se ještě chtějí vyjádřit, reagovat na to, co jste zasnělo. Ano, paní předsedkyně, já jsem také zpravodajkou ve výboru pro zahraniční věci a programem bylo, že o půl paté bych měla být tam, abych prezentovala tu zprávu. Tak to podle programu bylo. Dobře, no tak zaznamenali jsme to. Máme zde ještě čtyři žádosti o slovo, takže skutečně požádám všechny kolegy, aby byli co možná nejstručnější. A nyní má slovo Manfred Weber. A ano, paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, já bych budu velmi stručný. Myslím si, že data, že jsme učinili velký krok, co se týká této předlohy ohledně evropských politických stran. Pak se zde hovořilo o, těch prá, o té právní formě evropských stran podle eh, jednotlivých členských států, tam, kde ty strany by měly být usazeny tedy. A já bych se také vyjádřil spíše k tomu, abychom se drželi těch evropských struktur. Pak bych chtěl ještě za druhé poznamenat, že co se týká spojení těchto stran s nositeli, s nositeli mandátu, to znamená podle nár, na národní a regionální úrovni. To si myslím, že je dobré, ale a občané, tam tím by se určitým způsobem vylučovalo, aby vlastně občané vytvářeli politické strany, nějaké občanské hnutí nebo hnutí na evropské úrovni. Uh, pokud by tedy chtěli si založit takovouto stranu, tak to by nebylo možné podle této předlohy, tak jak je navržena. A já samozřejmě chápu, jaká je ta logika. Myslím si, že to je dobrý eh, první krok, ale nechtěl bych do budoucna vyloučit, aby si také občané mohli zakládat takováto hnutí nebo strany. A dále bych chtěl dát zapravdu kolegovi Hekfnerovny otázka povolení nebo připuštění. Je tam také napsáno, že musí být rozhodnutí usnesení Evropského parlamentu. Zda tedy může být ta strana, povoleno té straně, aby byla zapsána do toho rejstříku to podle mého názoru to chápu tak, že by o tom měla rozhodovat plenárka. V tomto smyslu to znamená, že by parlament musel na plenárce o tomto rozhodnout, zda například se nějaká levicová nebo pravicová radikální strana povolí nebo ne, to si dokážu docela těžko představit. Na přimisích pozorovatelských ve volbách, například v Africe, první otázka je, zda se mohou strany volně zakládat, anebo zda se musí nechat někam zapsat, někam zaregistrovat a my bychom v Evropě toto chtěli přenechat na rozhodnutí plenárního zasedání Evropského parlamentu. To si myslím, že bychom potřebovali nějaká kritéria nějakého neutrálního orgánu a nemělo by to být na Evropském parlamentu, aby samozřejmě, že, že o tom může diskutovat ano, ale to rozhodnutí by mu přenecháno být nemělo. A na poslední, co se týká otázky rovného zastoupení mužů a žen, zde bych se také vyjádřil k tomu, aby vlastně schopnost bychom nechali zakládání stran co možno největší prostor. Pokud by se explicitně měla vytvořit nějaká strana žen, která by chtěla posílit práva žen, pokud by splnila tedy genderová kritéria, tak by to nebylo možné, protože tam nebude rovné zastoupení mužů a žen. Proto já bych také apeloval proto, abychom skutečně stanovili ta minimální kritéria. Demokracii ano, ale tady toto kritérium nikoliv. Děkuji. Merci, Děkuji a nyní dávám slovo kolegyni paní Tajn, prosím vielen Dank, Frau Vorsitzende. Děkuji, paní předsedkyně. Také já chci se vyslovit pro evropské strany s vlastním statutem. Jak to právě udělal kolega, je um, nepřijatelné, aby naše liberální eh, strana byla nyní zakládána podle nějak belgického práva, protože ho ani neznám a nemám ani chuť se zabývat s 27 různými zákony. Je obtížné e, znát tedy ten jeden, takže spíše jeden evropský. Také chci kolegům říci, že to považuji e, za tak důležité právě z německého hlediska pro náš ústavní soud. E, tento Evropský parlamentem považován za e, Eh, Evropský parlament eh, je, protože jsem volena Němce, sleduju třeba i za britské, což je v podstatě nedemokratické. Velký problém je také financování. Kolega Hefner již řekl mnohé z, eh, z toho, co i já si myslím. Právě tam, kde vznikají velké náklady, u nás třeba sjezdy, to jsou velké náklady a doposud to je tak, že u těch sjezdů liberální strana na mezinárodní evropské úrovni tam je méně tedy poslanců na evropské úrovni než na té národní, takže tam ještě mm, to není e, dokonalé. Co řekl k těm nadacím kolega Gänger? máme dostatek judikatory ústavního soudu, co se týče rozdílu mezi nadací a politickou stranou. Obě přispívají k budování politického, politických názorů, ale je třeba věnovat velkou pozornost financování a je tam velký rozdíl. Musí být. Co se týče sankcí, přímě řečeno, tady vy kladete velkou naději na, eh, skládáte velkou naději v sankce, eh, ale rozhodnutí Olafu nejsou závazné a když se podívám na účetní dvůr evropský, tak právě ve št- minulém Štrasburku jsme, no, hlasovali o rozpočtu, tak tam byla pasáž, kde se říkalo, že po 16. ten účetní dvor v podstatě nepovažuje ten uh, Eh, rozpočet za přijatelný, takže tam si toho příliš mnoho ne eh, slibuji, takže k té, té, které k té následné kontrole tam musí probíhat předem. Ta obsahová kontrola není ani z našeho, ani tedy z strany výboru, ani z pléna. Pro mě je i jasné, že musí být rozděleny pravomoci, jenom soud může rozhodnout eh, bez ohledu na to, jak bude obsazeno toto grémium, tak nebude úplně nezávislé. Kolega již zmínil um, příklad stran mm, Shen, Um, nech, co se týče diskriminace žen, tak my jsme právě měli k tomu hlasování. Já jsem uvažovala o tom, zda tedy naše nebo moje strana by splnila ty evropské požadavky. Možná, že ani ne. To není možné. A co se týče nevládních organizací, tak my financujeme mnohé, kteří v mnoha věcech vlastně pracují proti nám na, eh, k evropskému tématu a to patří k demokracii, takže ta hranice může být tedy e, pouze tam, kde už to není ústavní. Všechno ostatní musí být povoleno. Celé ty evropské, ty, britské e, protievropské strany musí být tedy dále povoleny. To by e, my jsme se um, vyslovovali proti tedy povolení těch nezařazených a podobně, ale já si myslím, že by tam neměla být žádná hranice, tak jak je to v Německu. Také se domnívám, um, kolega Duff, že evropské strany uh, musí uh, dělat kampaně evropské občany, jinak to není možné, že konec konců mají největší znalosti a informace. Takže to tedy z mé strany. Děkuji. Děkuji kolegové, nyní má slovo pan Šeflin. Thank you, Chair. Uh... Děkuji. Dě- děkuji. Já jsem byl inspirován, abych eh, reagoval paní Anio a panem Foxem. Co se týče referent, tak se mi zdá, že jakékoliv referendum, jak na jakékoliv evropské téma v členském státě se týká celého EU. EU je zainteresovaná strana v tom referendum již tedy nelze izolovat žádnou zemi od EU. Co se týče účasti, tak je tady takový sekulární trend ve všech demokraciích k nízké úrovni participace. Celkový eh, úpadek významu legislativy. To se týká i Evropského parlamentu a je to vysvětleno především nárůstem jiných orgánů, které mají moc, jako je občanská společnost, soudnictví a tak dále. Nemyslím, že Evropská eh, unie lze tady takto vyčlenit. Co se týče sankcí, ano, je to správné, ale musí to být um, objektivně stanovováno, jak k podstatě, tak k proceduře. Musí to být naprosto transparentní. Dále vstup nebo výstup ze systému. Myslím, že to vyžaduje vysvětlení. Vstup by měl být otevřen, ale nesmí být absolutní. Na druhou stranu, žijeme v politicky takové proměnlivé době. Celá řada nových organizací se snaží vstoupit do nejrůznějších politických systémů a některé z nich budou požadovány jako, řekněme, frivolní chci upozornit na to, co se dělo v komunistickém světě, tedy postkomunistickém světě v 90. letech. Asi ve třech zemích existovaly strany milovníků piva. A tyto strany tady dlouho nežily, ale byly spíše takové efemerální. A myslím, že ta, to se tam dělá, myslím, že to je důležité vzít v úvahu. Parlament se s tím může smířit. Děkuji posledním řečníkem, který požádal je kolega Ilč. se bude eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já zkusím být skutečně stručný, protože vím, že paní kolegyně Janaku musí za chvíli odejít a prezentovat zprávu jinde. My v tom samozřejmě přejeme hodně úspěchů a myslím, že bychom ji měli podpořit v její práci. Protože se jedná o téma, které vyvolává zanícené diskuse. Proč? Domnívám se, že to je proto, že my se nejenom snažíme předložit pozměňovací návrhy, ale snažíme se skutečně zásadně změnit ten vícestranický systém v Evropě a v Evropské unii. A to je velice ambiciozní snaha. Proto je tady celá řada otázek, na které zatím nedostáváme náležité odpovědi. Například otázka týkající se zastoupení velkých stran v malých zemí. Nebo respektive jinými slovy řečeno, jestliže velké strany s eh, velkým objemem finančních prostředků přijdou do malé země, tak tam zcela mohou zničit místní malé strany. Toto jsou obavy, eh, které se lze připodobnit tomu, co se dělo na začátku 90. let, kdy velké nadnárodní řetězce přicházely do zemí a ničily malé obchůdky. To se sice může stát, ale možná ne tak zásadně. Můj odhad, moje předpověď je, že ehm, velké strany nezničí zcela systémy v malých zemích. Buďme optimističtí, tyto malé strany potřebují eh, takový, takovou celoevropskou politickou zkušenost. Eh, když pro nic jiného, tak třeba proto, aby byl zastaven takzvaný politický inženýrik. Když si vezme takovou malou zemi jako Bulharsko, eh, kde máme 8-9 milionů obyvatel, tak máme nějakých 200 registrovaných stran a jenom 8 stran je v parlamentu. Čili eh, je možné, že bychom mohli dosáhnout významného úspěchu eh, zejména v tom smyslu, že zpřehledníme politickou mapu v mnoha evropských zemích, že zničíme takzvané ty egocentristické postoje některých stran. Samozřejmě potřebujeme jasně vymezenou politickou skupinu i v tomto parlamentu. V tomto parlamentu každá politická strana má zájem na tom, eh, aby získala co nejvíce, eh, politic, co nejvíce křesel. EPP a další strany očekávají co největší počet poslanců a tudíž eh, jsou připraveny ke kompromisu. Tady tato stran práva by mohla dosáhnout určitého kompromisu a mohla by zajistit větší přehlednost stranického seznému. Není možné, aby v rámci EPP bylo zastoupeno pět stran, jestliže se budou uplatňovat eh, tato jasně definovaná kritéria, tak by ty výsledky měly být lepší kromě účasti v národních referendech některých členských zemí, tak eh, tady také je vhodné evropské zastoupení. I v mé zemi se bude konat referendum, a to sice 28. ledna se ukončí, ukončí referendum o budoucnosti jaderné energetiky. A víte, eh, jaká je motivace těch hlavních osobností? Buď to jsou to podnikatelské zájmy a nebo jiné finanční zájmy, peníze, finanční prostředky. A přitom toto je naprosto zásadní téma. A jestliže bychom akceptovali nějakou tu hranici 10 či 15 pro základní financování, tak e, definujme to zcela jasně. Nám tady nejde o to, abychom od někud kradli evropské prostředky, jde nám určitě o lepší definování celého systému. Jestliže někdo ovšem říká, že evropští voliči si myslí to či ono, hmm tak e, možná je také situace ta, že evropští voliči jsou zklamáni, jsou zklamáni tou stávající situací v oblasti politických stran. A možná by je naopak podpořilo, jestliže tato zpráva bude obsahovat naše myšlenky. Děkuji kolegové za vaše příspěvky. Chce zpravodajka paní Janaku ještě učinit krátký komentář na závěr. Budu velmi stručná, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu opravdu se snažit být co nejstručnější. Já jsem jasně řekla, že v žádném případě zde není otázka týkající se navyšování financování politických stran. Politické strany existují a jsem překvapena, když jsem slyšela některé kolegy, kteří, který mají pocit, že se dnes začínají vytvářet evropské politické strany. Ty strany existují a jsou financované. Zapsání politické strany to je jedna věc a financování je druhá věc. Strana nemůže být financována, pokud nebude mít alespoň začlena alespoň jednoho euro europoslance. Za druhé, Evropský parlament může mít politické myšlenky, ale evr, není to evropský, je to evropský parlament, který financuje a musí vlastně kontrolovat z data, či ona strana splňuje kritéria a od, splňuje základní hodnoty Evropské unie. Nemůžeme tvrdit, že Evropský parlament bude financovat nějaké hodnoty, které nejsou objektivní. To nepřipadá v úvahu. Co se týká referenda, samozřejmě, že politické strany mohou organizovat referenda. V současné době této možnosti využívají a pokud mají právní subjektivitu, tak proč by měli mít problémy? To, co jsem vyslechla, se mi zdá velmi podivné, velmi zvláštní. Mám pocit, že jste určité zmatení pojmu. Politické strany budou mít právní subjektivitu a budou uznávány členskými státy v každém případě. A právní forma nebo právní statut jejich eh, toho právního řádu, ten bude vlastně platit ne, nebude se vytvářet nějaký zákon, nemůže se jim vnucovat to nebo ono. Když politické strany budou registrovány v Bruselu, tak nestačí, že se mohou jet do Aten, do Madridu nebo jinam, ale netvařme se, že nechápeme tuto otázku, jako by politické strany neexistovaly, jako bychom toto najednou všechno obje, objevovali. Ty strany existují a jsou financované, to opakují. Nejde zde o to, abychom dostávali peníze zprava zleva, ani o tom, že by se zvyšovalo financování. Stejným způsobem, jako se zpracovává nařízení, které je nejprve směrnicí a potom se stane zákonem platným pro členské státy, tak toto vlastně bude legislativní akt, který bude transponován do legislativy členských států. A to vlastně vychází z evropských hodnot, z hodnot Evropské unie, z, bude to samozřejmě zapracováno do, Evro, do právního řádu jednotlivých členských států, protože nepředpokládáme, že by členské státy měly některé nedemokratické hodnoty pro své strany, ale to není to téma, o kterém zde hovoříme, takže bych požádala kolegy, pokud mají nějaké otázky nebo nějaké nejasnosti, nějaké pochybnosti o té zprávě, tak prosím, pracujme tedy tak, abychom dosáhli konsensu, protože to je otázka, která se na, nás týká všech, netýká se to pouze té, které strany. A pokud se týká fondace, strana třeba nebude mít deset nadací, strana nemůže mít ani nějaký parlamentní blok v Evropském parlamentu a pět politických stran mimo Evropský parlament. To musíme upřesnit. Nejde zde o to, že by se zaváděla nějaká struktura, kterou budou využívat někteří tak, jak se jim bude zdát vhodné Toto nařízení stanoví pravidla, pokud ta či která politická strana chce být považována za politickou stranu. A nemůže to být také nevládní organizace, tak jak je tomu dnes například v Belgii kde se to takto uplatňuje. Nedomnívám se, že se objeví nějaké problémy. Budou zde jasná kritéria, kterými se bude řídit zakládání politických stran, kritéria pro financování, kritéria pro spochybňování té konkrétní strany. A pokud chceme doplnit to, co doporučuje Evropská komise, to znamená nějakou tripartit, nějaký tripartitní výbor, kde by byla zastoupena rada, komise a parlament, aby se kontroloval politický charakter té které strany, tak to nám nepůsobí problémy, ale domnívám se, že by bylo vhodnější, aby komise a výbor tedy pro eh, ústavní záležitosti se tímto zabýval, ale samozřejmě úvahy o problémy, o kterých se zde někteří kolegové zmínili, mě překvapují, jako bychom nikdy nediskutovali o evropských politických stranách, jako by neexistovaly, ale oni existují. Já jsem se s nimi setkala a pobírají finanční prostředky od Evropského parlamentu a některé využívají těchto prostředků, aniž by na to měli právo dokonce. Takže prosím vás, netvařme se dnes, jako bychom zde říkali, že je to něco nového mysleme, pomysleme na tu předchozí zprávu nebo na předchozí zprávy, které již byly zpracovány, pročtěme si je a pouvažujme o tom. Není to tedy nic nového, toto všechno je dobře známá věc. Předsedkyně, děkuji. Paní zpravodajko, domnívám se, se, že tato upřesnění a tyto informace by měly uklidnit naše kolegy. A nyní dávám slovo zpravodaji panu Gererovi, prosím. Ano, děkuji mnohokrát. Já bych zareagoval na tu výzvu paní Janaku. Chtěl bych se připojit k tomu, co zde vyjádřila. Já pocházím ze země, která je poměrně katolická. Je to země, která v minulosti byla spojována s různými eh, protireformami a s různými hnutími, ale často se bojuje v rámci takového černobílého rámce a bojí se proti něčemu, co ani neexistuje. To jsou situace, které ve společnosti často nastávají. Politické strany volí své vedoucí představitele a my tady stále opakujeme, že volby musí probíhat v demokratickém duchu. Říkáme však, že musí eh, jasně vycházet ze svého politického programu. Já mám pocit, že tady jsou dvě nebo tři základní věci. A hovořil o tom i pan Hefner. A to sice o jedné věci, kterou často jsme zmiňovali již v našem výboru. Musíme jasně rozlišit mezi kritérii pro registraci Evropské politické strany a kritéria pro obdržení financování. Pro nás jako mm, evropské politické subjekty jsou zde také tato důležitá kritéria a ta nejsou nijak navázána na politický program. Já jsem říkal od samého začátku, jestliže si nějaká politická strana přeje ustavit Ehm, jestliže chce pracovat, působit i proti rozvíjení evropského projektu, tak to je celo v souladu s těmi pravidly, které zde momentálně máme. Ale jestliže byste měli nějakou politickou stranu, která bude ehm, propagovat diskriminaci na základě pohlaví, rasy, společenské příslušnosti a podobně, tak takovýto subjekt by nedodržoval, neplnil ty základní principy, na nichž je postavena Evropská unie. Takže co se týče registrace evropských politických stran, je potřeba zajistit, že tyto základní právní principy nejsou narušovány. Dále, co se týče financování, tak politická strana musí mít určitou podporu svých voličů. Protože jinak by nebyl žádný rozdíl ve financování strany, která zastupuje 30 evropských voličů a stranou, která bude zastupovat třeba jenom 2000 voličů. Čili bude to 10%, 15%, 80%, o tom procentu se můžeme dále bavit. ale myslím, že velká část toho financování by se měla odvíjet od výše podpory, kterou dostane od mm, svých eh, voličů. Ať již to bude 10, 20 a tak dále, tak by tady měla být eh, jasná úměra. Tedy nepřímá úměra v tom smyslu, že menší strany na tom budou lépe. Pan Dáv nebo pan Hefner zde zmínili celou řadu věcí a hovořili také o tom, že musíme zajistit právní jasnost takového statutu. Nemělo by se řešit zda tady bude nadřazené belgické právo nebo právo nějakého jiného členského státu. Tady musíme nalézt jasné, uspokojivé řešení. E, další důležitá věc, kterou tady zmiňovali řečníci, se e, týká toho, který subjekt bude e, zamítat přihlášku té které strany z důvodu toho, že nesplňuje základní práva, nebo z toho důvodu, že jejich chování není v souladu s hlavními zásadami a hodnotami. Tak, na stole je několik možností. Rovněž by tady měl být určitý odvolací proces Nemělo by to být pouze v kompetenci Evropského parlamentu. Je to prostě něco, na čem musíme ještě dále pracovat. Jedná se o poměrně konfliktní téma, ale eh, já bych to chtěl formulovat velmi mm, přátelským způsobem. V tomto výboru je velice zastoupeno Spojené království a také někdy eh, i Německo. A někdy máme pocit, že to je jaksi Spojené království versus zbytek Evropské unie, ale Spojené království je jenom jedním z 27 států. A celá řada těch témat týkajících se právě situace ve Spojeném království by měla být řešena spíše ve Spojeném království. Tato témata by neměla e, narušovat a ovlivňovat vše, co se týká práce v našem parlamentu. Jestliže Spojené království si přeje učinit referendum o své e, zapojení do Evropské unie, tak e, má plnou svobodu to učinit. Nikdo jim v tom bránit nebude. Ale nemělo by to nějakým způsobem narušovat práci Evropské unie. Německá eh, otázka, německý problém, to je něco trochu jiného. Mm, když problematiku řešil německý ústavní soud, tak jsme tam slyšeli celou řadu argumentů v tom smyslu, eh, že já jsem poslanec za Německo a musím řešit věci týkající se Spojeného království, tak já jsem poslanec eh, španělský, byl jsem zvolen eh, voliči v Madridu, ale zároveň řeším věci, které se týkají Barcelony, které se týkají Sevily a tak dále. Čili buď to jsme částí Evropské unie, nebo nejsme. Není možné říkat, že Německo má nějakou zvláštní identitu. Jejich identita pochopitelně musí být respektována. Takže v roce 2014 mm, budou v evropských volbách hlasovat stovky milionů občanů, kteří budou volit další evropské poslance. Spojené království a Německo si musí vyřešit své vlastní domácí problémy. Možná jsem toho ale již řekla až příliš, pokud jsem hovořil příliš dlouho, tak se omlouvám, ale byly to důležité věci, které jsem chtěl zde říct. Děkuji. Merci, euh, cher collègue. de ce... Děkuji, vážení kolegové. Samozřejmě tento toto téma se dotýká politických eh, otázek velmi složitých, které jdou nad rámec eh, nařízení ještě kolega Hangel. Já se to pokusím říct tak trošku španělsky, že to je jenom procedurální připomínka. Jedna důležitá věc, to se netýká reformace nebo protireformace, to souvisí se čistě španělsk, to je čistě španělská otázka, filozofické téma týkající se třetího století mm, našeho počtu. Pokud budeme zacházet do těchto, tak to můžeme vinout občanské válce. Vaty Augustin mi říká mnohé. Děkuji, vážení kolegové, za tento historický exkurs, velice podnětný. Takže pár slov o časovém plánu chtěla bych připomenout, všechny dokumenty se přeloží do všech jazyků do příští schůze 17. a 18. prosince. Pozměňovací návrhy se musí předložit do 19. ledna příštího roku a hlasovat bychom měli 19. února ve výboru. Takže to je pokud se týká této, těchto, této zprávy. Nyní podle pořadu jednání máme mít společnou rozpravu o dvou zprávách. První je změna nařízení o zřízení Evropského orgánu dohledu pro bankovnictví, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi. A druhá zpráva, kde máme, ke které máme vyjádřit stanovisko, se týká Evropské centrální banky a role Evropské centrální banky, pokud se týká zvláštních úkolů a také obezřetnostního dohledu nad úvěrovými institucemi. Takže pan Rangel a pan Duff jsou zpravodajové. K těmto stanoviscím již jsme měli příležitost vyslechnout prezentaci obou zpravodajů na minulé schůzi výboru ve Štrasburku minulý týden, ale určitě oba zpravodajové mají ještě nějaké další připomínky nebo komentáře, se kterými se s námi chtějí podělit k jednotlivým pozměňovacím návrhům, které byly předloženy našimi členy. Takže, pane Rangeli, přejete si eh, vzít si slovo a okomentovat eh, některé pozměňovací návrhy předložené k tomuto návrhu zprávy? Well, I, I, I think... Ano, myslím, že není potřeba zacházet do hlubokých vysvětlení, protože už to proběhlo minulý týden ve Štrasburku. Myslím, že byl, bylo produktivnější vyslehnout komentáře našich kolegů, kteří pokud nějaké mají. A pak budu k dispozici, abych reagoval na různá stanoviska. Pane Dafiv, přejete si něco říci? Um, have... Uh, jak eh, vzhledem k tomu, že jste to už distribuovala, tak víte, že jsem zpracoval několik kompromisů, které mají navázat na příspěvky Ehm, řady poslanců frakcí výboru. Ne um, z GUE, kde pan Šoc jde alternativním směrem, což respektuji, ale myslím, že není reálné nyní usilovat o jednotný eh, orgán dozoru nebo jeden orgán dozoru sloučením všech regulačních orgánů eh, zřízených v roce 2010. ale akceptovat, že centrální banka bude jádrem jednotného mechanismu dozoru, Každopádně, aby byla možnost budoucího sloučení ostatních regulačních orgánů. na konci toho revizního období, finančního období. Je důležité, aby parlament pokračoval ve snaze uzavřít vyjednávací pozice co nejdříve, protože jsou známky toho, že banky vlastně ustupují ze stanovisek, které zaujaly na eh, schůzce Evropské rady. A myslím, že by byla katastrofa, pokud by se nám nepodařilo dokončit budování Evropské unie co nejrychleji. To by vyslalo špatné signály trhům a voličům. Jak víte, tak jsem se pokusil trvat na tom, že musí být plnými účastníky jednotného mechanismu dohledu Takže musí být zaručena rovná práva zemí eurozóny a povaha mm, smluvní dohody mm, musí být, tam být právní jistota a dozorčí rada by měla centrální bance dávat přímé návrhy, návrhy rozhodnutí, které by řídící rada ECB mohla odmítnout pouze pomocí kvalifikované většiny. A také jsem ehm, nastínil postup volby předsedy dozorčí rady, která dává parlamentu prominentní roli. A rád bych vyslechl komentář ke svým kompromisům. vzhledem k diskusím ke Štrasburku. Co se týče stanovisek jiných frakcí, se můžeme těšit na nějaký závěr, jasný závěr, který by prospěl eh, výboru Ekon. Děkuji, kolego. Nyní zde máme seznam řečníků. Dva kolegové se chtějí vyjádřit. Pane Guerrero, máte slovo. Děkuji. Já budu velmi stručný, protože můj příspěvek v podstatě odkazuje ke zprávě pana Rangela. Je to zpráva, kde bylo předloženo deset pozměňovacích návrhů, z nichž pět jsem předložil já tedy a samozřejmě budu akceptovat kompromisní návrhy a pokud jde o tuto zprávu, tak eh, se pokusíme postoupit kupředu u těch důležitých otázek týkajících se zejména rekapitalizace bank a Eh, bezpečnějších mechanismů, všechno toho, co se týká při finančních prostředků. A pokud jde o DAFovou zprávu, tak té se nebudu vyjadřovat. Děkuji. Pan Gutieri se chce vyjádřit. Děkuji. Já bych rád zmínil jednu konkrétní věc, jeden konkrétní bod, který se týká kompromisu navrhovaný Andrewem. Já obecně tu zprávu v těch hlavních rysech podporuji a nemám k tomu nic zásadního. Ale ke kompromisu C, co se týče eh, dosažení dobré dohody mezi zpravodají ve výboru Ekon k té otázce, jakým způsobem jmenovat předsedu dozorového orgánu, tak návrh eh, se bude hlasovávat radou a bude tam postup souhlasení parlamentu, tak nevím, zda by nebylo více v souladu s dohodou dosaženou v rámci ekonu, kdybychom i my dospěli ke stejnému závěru. Ten postup odsouhlasení ze strany parlamentu Jestliže to nebude více realistické, než říkat, je jmenován parlamentem, takže možná, kdyby Andrew mohl zvážit tuto možnost změnit ten kompromis nebo učinit nějaký ústní pozměňovací návrh. V tomto smyslu děkuji. Koleg. Děkuji kolegové. Je v této fázi někdo, kdo by se ještě chtěl vyjádřit? Ne. Dobrá, takže v tomto případě požádám oba zpravodaje, aby zareagovali. Pane Rangeli, máte slovo. Uh, thank you very much. I... Děkuji mnohokrát. Já bych chtěl jenom říci, že i v této zprávě tady máme tu linii GUE, kterou úplně nedržíme. A potom ta další věc, to, co mm, to hlavní je v rámci kompromisu, kde se snažíme řešit ty rozdíly, čili na základě stanoviska EBA se dále postupuje a také bych chtěla něco říci ke zprávě pana Dafa jako stínový zpravodaj k tomuto stanovisku. A to sice, chtěl bych říci, že bych chtěl mm, pogratulovat Andrewovi k jeho úsilí. Chtěl bych ocenit jeho úsilí, jeho snahu vytvářet kompromisy a slaďovat eh, pozici některých členů EPP přičemž pravděpodobně bude potřeba ještě přeskoumat některé ty kompromisy, asi dva nebo tři, které jsou pro nás poněkud problematické, ale zatím ještě nejsem schopen k tomu vyjádřit závěrečný názor, protože pan Traškovský a další se ještě se musíme sejít po této schůzi. Nicméně obecně mohu říci, že ty kompromisy považujeme za dostatečně široké, dostatečně obsážné, proto, aby obsáhly i naši pozici. Jak říkám, jsou tam možná ještě dva, tři problémy, které ale snad vyřešíme a zítra budeme moci poskytnout definitivní odpověď. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pane Dafe. Uh, Jsem um, vděčný za tyto připomínky ke konkrétní otázce volby předsedy dozorčí rady. Já zvažuji navrhovaný kompromis výboru ECON. kde se říká, že tento, tohoto člověka bude jmenovat rada mm, po mm, otev, procesu otevřeného výběru a po schválení Evropským parlamentem. Nejdůležitější z mé perspektivy je, aby proběhlo slyšení s touto osobou. A není to stejné jako postup pro e, schválení zvláštního e, Kathy Ashton, kde je ta, tato osoba jmenována a staví se v parlamentu, než odletí do cíle, své cílové mm, země. Takže toto jmenování, na toto věnování musí proběhnout něco e, silnějšího a musí to se to více blížit schvalování komisařů. Já jsem si jist, že nalezneme Eh, formulaci, která to bude jasně vyjadřovat. Schválení parlamentem jako ve výboru Ekon, eh, tak to není dostatečné a musíme na tom pracovat. Ale jde o čas. protože není možné odkládat hlasování do prosince. Děkuji kolegové. Kolega Třaskovský se chtěl vyjádřit také k těmto zprávám, tak prosím, máte slovo. Well, I, uh, I just, I, I, I... Ano, děkuji. Tak já k tomu nemám něco revolučního, co bych chtěl říci, ale chtěl bych pouze říci, že mm, podle mě tady tato práce, kterou zde děláme, je dobrá práce. My máme jistě dobré úmysly, ale někdy možná jdeme až příliš daleko eh, v tom smyslu, co se dá udělat podle stávajících smluv, aniž bychom smlouvy museli měnit a podobně. Přesto si myslím, že bychom měli být co nejvíce ambiciozní a souhlasím s hlavními zpravodaji. Stejně tak se domnívám, že většina z nás chce zahrnout ty země, které zatím nejsou v euro, ale budou do, euro, do eurozóny eventuálně vstupovat, tak je chceme co nejvíce zahrnout do toho eh, procesu dozoru a podobně. Teď je otázka, co je proveditelné. Já se domnívám, že většina těch návrhů, které jsou na stole, Ekon, eh, Pandav a tak dále, takže jistě nalezneme určitý kompromis Věřím tedy, že se nám podaří eh, dosáhnout schody u těch správných návrhů a mohu potvrdit, že to, co, co se EPP týče, tak eh, se také tím budeme zabývat. Budeme ještě ladit ty detaily. To je z mé strany asi zatím vše. Měli bychom se snažit vyvinout co největší vliv, měli bychom se snažit přijít s takovým řešením, které vytvoří takovou situaci, kdy uh, Eh, dozorčí rada bude co nejvíce inkluzivní a také co se týče nastavení vztahu mezi ECB a EBA, tak je potřeba to dostat na správnou úroveň, i když to bude jistě obtížné. Děkuji kolegové za vaše příspěvky. Připomínám, že budeme hlasovat zítra v 10 hodin o těchto dvou zprávách. Výbor Ekon by měl hlasovat 29. listopadu to nemáme ještě přesné informace o datu hlasování, takže my budeme dodržovat náš kalendář, náš harmonogram. Tímto uzavírám tuto rozpravu a přecházíme k dalšímu bodu našeho pořadu jednání, to je rozprava o evropské demografické statistice. Připomínám, že kvůli sdělení, které je trošičku opožděné, Eh, na, ve, od výboru pro zaměstnanost se musíme vyjádřit k legislativnímu návrhu výboru podle naléhavého postupu, tak toto bylo eh, písemně dohodnuto mezi našimi koordinátory. A máme tedy eh, v této fázi již devět pozměňovacích návrhů, které předložili různí kolegové, takže možná bych vyzvala ty a ti, ty, které z kolegů, zejména autory těchto pozměňovacích návrhů, aby nám představili, pokud chtějí tedy, cíl jejich pozměňovacích návrhů. Takže je tedy zde někdo v tuto chvíli, kdo by chtěl uh, uvést nějaké přesnější informace nebo podrobnosti? Chce tedy některý kolega nás informovat o tom? Ano, prosím, pane Dafe. I mean, I've uh, seen the... Ano, děkuji. Já jsem si procházel pozměňovací návrhy EPP a mám pocit, že v některých případech došlo k nedorozumění, co se týče povahy této zprávy. Komise se snaží vyjasnit určité odborné otázky týkající se sběru demografických statistických údajů. Komise se eh, nesnaží nějakým způsobem změnit stávající praxi. A zcela jistě tady nejde o to, že by se nějak spochybňovala nebo řešila definice kvalifikované většiny. To je skutečně chybná cesta. milná eh, cesta, kterou se vydává zpravodaj v příslušném výboru. Eh, Omylem. Je tedy na nás, abychom ho přivedli na správnou cestu. Merci. D'autres, euh, oui? Děkuji, ano. Ještě někdo další se chce vyjádřit, prosím. Andrew mu značně špatně porozuměl tomu, co si řekl by mistake, tedy omylem. Možná bys to měl vyjasnit ještě předtím, než já učím svůj komentář. Eh, dobře, pan Šeplen teda vás prosí o vyjasnění. Ano, jistě, my jsme se zabývali eh, podrobně tím zněním, jsme to studovali a já, ty, vy tady říkali, že jsme na špatné cestě, ale já myslím, že jsme na dobré cestě, protože tak, jak se mění pohyby občanů v Evropě, jak rostou pohyby občanů v Evropě, tak je stále větší počet občanů, zejména z těch nových členských států, kteří se usazují v těch starých členských státech a kteří nyní budou započítáni do žijících populace v těch starých členských státech. Je, víme, že přibližně 2,5 milionu Rumunů žije mimo Rumunsko. Čili teď je otázka, zda budou započítáni <clears throat> do Rumunska, anebo spíše budou přičteni k Itálii nebo Španělsku. Stejně tak veliký počet Poláků, kteří žijí ve Spojeném království. Opět vzniká stejný problém. Takže já se domnívám, že je důležité toto nějakým způsobem ošetřit, regulovat a říci, že důležité je tady, tady občanství, Eh, které by mělo být tím hlavním ukazatelem, jak se bude započítávat demografická statistika. Ano, jsou tady tyto další aspekty, to je sice pravda, ale musíme mít na paměti tyto důležité politické dopady, které by to rovněž mohlo mít. To tedy je za těmi pozměňovacími návrhy, které proto jsme je předkládali. My, já se nedomnívám, že je o chybnou cestu. Děkuji, kolegové, a slovo má Roberto Gualtieri. Děkuji. Já eh, jsem si přečetl komentář vydaný komisí pozměňovacím návrhu eh, hlavního výboru Ample a možná je to hodně užitečné, možná bych to měl přečíst, protože to dost věcí vyjasňuje. Ale musím říci, že já jako Ital bych považoval že je v našem zájmu držet se té logiky občanství, protože v takovém případě by Itálie se mohlo stát jedním z nejlinatější zemí Evropy. Všem logická argumentace komise se zdá být silnější, protože hovoří o obvyklé metodě počítání a také je vychází z doporučení OSN, tedy že se používá ta 12-měsíční lhůta. A to není něco, co oni tam zavádějí. To nařízení se pouze snaží definovat společný rámec, jak by se měla uplatňovat určitá pravidla, která se již uplatňují. A také, co se týče přidělování míst v Evropském parlamentu, tak v současné době také se to neaplikuje na základě eh, státní příslušnosti. Já, jak říkám, my, sice naše země by z toho měla velkou výhodu, ale mám určité pochybnosti, zda provést takovouto velkou změnu. Takže já mám pocit, že obecně ten návrh komise má větší logiku a více odpovídá té stávající praxi na celoevropské úrovni. A Feldhařovský? Well, I, I study... Slovo má pan Trašovský. Já jsem se tím problémem zabýval velice dopodrobna. A o co tady jde? E, to, co říkáte vy a jako tom hovoří komise, v tom dokumentu říká, že je tady určitý status quo, který eh, nebyl dlouho měněn a teď jsou tady tyto myšlenky, že by se to změnilo na základě eh, občanství. Ale ono jde o to, že v současné době členské státy mají velikou flexibilitu, co se týče eh, vykazování svých rezidentů. Ale co se týče současné Evropské unie, současného šengenského systému máme velmi rozdílnou situaci, protože někdy máme eh, registrované eh, rezidenty, někdy jsou to rezidenti podle určitého právního statusu a často se to velmi složitě stanovuje. Čili my vycházíme z určité flexibility, v tom smyslu, že členské státy vykazují určitý počet rezidentů a komise to přebírá. Ale teď se tady vytváří zcela nová kategorie, to jsou obvyklí rezidenti, tedy 12 měsíců a více a tak dále. A to by se v mnoha případech stanovovalo velmi obtížně. Ale oni říkají, a to je kompromis k němu dospěli, že pro účely komise a Eurostatu, tak opět je umožněna určitá flexibilita. To znamená, tento pojem eh, obvyklého rezidenta, eh, že to by byl určitý srovnávací ukazatel, ale že by se pořád mohl používat i ten pojem toho právního rezidenta. A teď je otázka, jakým způsobem se bude aplikovat aplikovat ten eh, pojem v souvislosti s kvalifikovanou většinou. A oni se chtějí teď držet té kategorie usual resident, tedy obvykle bydlící obyvatel, a mm, což by mohlo vést k celé řadě těch problémů, které tady popsal Georgi. A také to je něco, co je velice citlivé pro celou řadu našich zemí. Neboť e, nebyly provedeny zatím žádné studie, nebyly provedeny žádné stimulace. Komise říká, že chce provést určité simulace a na základě toho tady uvidí, jestli e, je možné zavést tu kategorii obvykle bydlící obyvatelstvo. A mm, zda by to mělo nějaké dopady na situaci v daných zemích. Takže já bych velice podpořil tu myšlenku, že jsme na správné cestě a že bychom se tím měli zabývat. Já neříkám, že bychom měli podpořit ty nejzáskladnější návrhy, které hovoří o tom, že by se to mělo přímo změnit na koncept občanství, ale říkám, že bychom měli podpořit to, co máme už teď v návrhu, a to sice velkou flexibilitu. A nevzní, nevytvářet tam novou kategorii, která zatím nebyla otestována, nebyla ověřena, by mohla mít zásadní dopady na to, jakým způsobem se to počítá. A ještě bych chtěl doplnit jednu věc. Navíc bych tady vznikal problém, eh, kdy v poslední zprávě pana Van, jsme hovořilo o přeskumu ve středivém přeskumu a o rozpočtových dopadech. A teď je otázka, jak by se ty statistické informace tady aplikovaly. Zda by se to, eh, to týkalo kategorie 1, kdy je flexibilita, nebo kategorie 2, kdy žádná flexibilita není, jak je tomu v případě rady. Takže já se domnívám, že bychom tomu problému měli opravdu věnovat velikou pozornost. Děkuji kolegové, nyní dávám slovo kolegovi Hefnerovi. Ano, děkuji. To be brief, uh, I also, uh... Děkuji, já um, to vezmu velice stručně. Já také nevidím, jaké výhody by takováto změna přinesla. Naopak mám pocit, uh, že by to vedlo k celé řadě problémů, protože ve smlouvách jako takových se používá pojem population, obyvatelstvo. A tady tyto nové kategorie by vedly k celé řadě mm, technických odborných problémů a také politických problémů. Potřebujeme, mm, aby probíhala velká výměna různých dát a já se domnívám, že bychom tady opravdu otevírali jakousi pandořinu skřínku. Já nevidím žádné důvody, abychom činili takovéto změny a navrhuji, abychom se drželi termínu population, obyvatelstvo. Slovo má pan Wieland. Musím říci, že um, tuto diskusi považuji za poměrně eh, podivuhodnou, protože se to odehrává ve výboru pro zaměstnanost. Já bych to chápal, kdyby se jednal o, o statistiky pracovního trhu, ale jsou jasné implikace eh, k tomu, co tady každodenně, k naší každodenní právě proto nechápu, o, o, o co v tomto výboru e, tady jde. Protože každý řetěz je tak silný jako jeho nejslabší článek. Takže můžeme být v, tak precizní, jak chceme, ale když není um, odpovídající řešení, tak E, jsou e, ostatní části toho řešenu, e, řetězu stejně silné nebo slabé. Tady se konec konců jedná o mm, základní smlouvy a nakonec všechno, co souvisí s reprezentací, bude muset stanovit těch mm, oprávněných voličů jako to je v každém členském státu, to vnitřní rozdělení. Vím, že ne, za prvé je jasné, že ne, ne každý je opravněný volič, a za druhé je jasné, že může volit jenom jednou každé volby, každých voleb, takže někde se to musí tedy rozdělit a já, no přidělit. A já bych teď nejsem schopen to celé domyslet do konce, protože Mm, já bych osobně se smířil s tím, kdybychom řekli, že to necháme tak, tak to je, ale co je za čisté statistiky pracovního trhu, tak pak eh, se mm, mělo otevřít v tomto výboru. Děkuji, kolegové. Pan Bronx požádal o slovo, tak prosím. Yes, I'm, I'm... Ano, mě méně tedy znepokojují statistické metody a přístupy jako eh, ta podstata těch statistik. Ta zpráva zmiňuje neustále rostoucí demografické výzvy, eh, věci týkající se eh, věci jako plodnost, závislost starých osob, a tak dále, což má všechno velký význam pro reprezentace, pro zastoupení. To jsou eh, ty obrovské změny, kterým došlo v posledních 60. letech a eh, populace, která se změnila ve, eh, v výrazným způsobem, především ve velkých západoevropských městech. V evropských dokumentech, jako v dokumentech 20, se Mm, z toho vyplývá, že klesající porodnost lze jaksi kompenzovat importem mladých migrantů ze třetího světa. Je tam jakýsi předpoklad, že e, sundají svoji kulturní identitu e, při vstupu a přijmou evropskou kulturní identitu, ale tak to nefunguje. E, mm, populace domácí na to reaguje tak, že se vystěhovává jinam, tyto transformace ignorují oficiální statistiky, jako kdyby se neděly. A nikdy nebyly diskuse o tom, jak jsou ty, natolik, nakolik jsou tyto změny žádoucí. A je tady odkaz na riziko heterogenity statistik, ale nikdo nehovoří o heterogen, riziku heterogenity populace. Děkuji, vážení kolegové. Nevidím, že by se někdo další hlásil o slovo, ani za komi- takže zástupce Evropské komise nebo zástupkyně se chtěla vyjádřit. Takže paní Klemánso, prosím, máte slovo. Mrs. Chair. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. V první řadě by komise chtěla říci, že si velice váží podpory vás všech v souvislosti s tímto nařízením. Je zřejmé na základě vaše vystoupení, že eh, to považujete za vhodné mít takovéto nařízení k demografické statistice, protože je důležité vytvořit společný rámec, vytvořit společné definice pro demografickou statistiku. Jak zaznělo v rámci debaty, tak pr- tím tohoto nařízení jsme dosáhnout dvou cílů. Za prvé, definovat a stanovit základ pro pravidelné demografické statistiky na vnitrostátní a evropské úrovni. Jak tady několikrát zaznělo v této debatě, my se snažíme umožnit flexibilitu, což znamená, že chceme, aby zde byl ten koncept obvykle bydlícího obyvatelstva eh, podle 12-měsíční lhůty, ale zároveň chceme umožnit i použití té druhé definice. Co se týče tohoto důlež, druhého důležitého cíle, hlasování kvalifikovanou většinou, tak si nemyslíme, že můžeme poskytnout takovou flexibilitu. V této chvíli, když poskytujeme plnou flexibilitu, tak máme veliké problémy s dvojitým započítáním. A když si vezmeme třeba problematiku Rumunska, kdy v současné době Eh, je situace taková, že 2 miliony občanů jsou započítáváni nejenom v Rumunsku, ale zároveň i ve Španělsku, v Itálii a tak dále. Takže my nemůžeme nadále pokračovat eh, držet tuto stávající situaci, kdy poskytujeme flexibilitu a kdy nám vzniká tento velký problém s dvojitým započítáváním. Považujeme to tedy velice, za velice důležité, aby pro účely hlasování kvalifikovanou většinou jsme se striktně drželi dané definice kterou definici chceme použít. Když chceme být striktní, máme eh, určitá mezinárodní doporučení, máme doporučení OSN, kde mm, probíhala velmi dlouhá debata, ne jenom na evropské, ale na celosvětové úrovni a po mnoha, mnoha letech debaty byla vypracována definice, která se tady týká toho obvykle bydlícího obyvatelstva podle kritéria 12 měsíců. Takže já se domnívám, že bychom měli vycházet z těchto mezinárodně platných doporučení založených na základě mezinárodní expertízy. Co se týče otázky občanství, definice, která bude založená na občanství, toto nikdy na mezinárodní úrovni nebylo prováděno. Eh, z technického hlediska to vypadá poměrně složitě, protože by to vyžadovalo výměnu údajů mezi všemi zeměmi na mezinárodní úrovni a my zatím nevíme, zda by toto vůbec bylo možné. Takže máme tady určité pochybnosti i jenom z praktického technického pohledu, že by to bylo možné realizovat. Proto tedy doporučujeme držet se té definice obvykle bydlícího obyvatelstva podle 12-měsíčního kritéria, protože toto odpovídá odpovídá mezinárodním doporučením a také bychom měli říci, že toto odpovídá i jiným nařízením, která byla již dříve přijatá k statistickám o, migraci nebo o sčítání obyvatelstva. Tímto bychom tady zajistili plnou konzistentnost. Děkuji. Monsieur Chaplin, vous avez la parole. Paní Šeplin, pan Šeplin má slovo. Very briefly, um... Děkuji, pane předsedo. Velice stručně ten problém který vidím, já slyším tedy ty argumenty, ale vidím ten problém, že reprezentace, politická reprezentace je politická kategorie. Nemůže být vyvozována z toho, jak se to demograficky komu hodí. Musí to vypívat z občanství. Jinak se dostaneme do situace, kde hypoteticky britští europoslanci budou zastupovat Poláky, španělští europoslanci Rumuny a tak dále mohou to dělat, ale asi ale pochybují o tom, zda toho budou schopni. A tím se vracíme k myšlence Evropského registru. Mnozí z vás si pamatují, že se to, že to bylo prezentováno, když jsme hovořili o tom seznamu, ale je to velký podnik. Když mluvíme o evropském občanství, tak registrace musí být cestou vpřed. Děkuji. Já se musím omluvit za svoji absenci. Opravdu jsem musel nutně odejít. Dávám slovo panu kolegovi Traškovskému a potom snad panu kolegovi Dafovi, jestliže se nemýlím. Děkuji. Já si nevzpomínám, že bych nesouhlasil s Georgiem, ale uh, můj problém je v tom, že tak to já ani nemám problém s Evropským parlamentem, protože co se týče smluv, maastrichtské smlouvy, koncepce evropského občanství a tak dále a tak dále, tak já si dovedu představit systém, kdy eh, španělský poslanec zastupuje Rumuny, kteří žijí v jeho zemi. Ale co se týče rady, tam je ta logika úplně jiná a tam já právě mám problém. Tam mi to připadá problematické. Ehm, od toho se budou odvíjet všechny ty problémy, které tady zmiňovali, jsme zmiňovali, co se týče flexibility a tak dále. Tak když si vezmeme radu a zastoupení v radě, které skutečně odpovídá té logice občanství, tak tady tu flexibilitu v systému nemáme. Čili to je to, co mi dělá starosti. A také, eh, co se týče té další otázky, kterou jsem rovněž zmínil, jestliže bychom měli mít střednědobý přeskum rozpočtu, kdy bychom měli mít možnost otevření národních eh, příspěvků, nebo spíše takto národních alokací, tak to by vytvářelo další problémy. A já mám jednu jednoduchou otázku na komisi. Ptám se, provedli jste nějaké simulace? Eh, jakým způsobem by to změnilo hlasování v rámci rady? Děkuji. Grazie. Děkuji panu poslanci Trajkovskému, slovo má pan poslanec Daf. Děkuji. Já jsem pochopitelně odvedl hodně práce, když jsme vypracovávali mou zprávu týkající se nadnárodních seznamů. A bylo zřejmé, že existuje 27 rozdílných eh, definic občana v rámci EU, které jsou někdy ve vzájemném rozporu. My nejsme ve stavu integrace, kdy bychom mohli zahájit eh, nebo přijít s nějakou jednotnou definicí toho, co je evropský občan. Podle mě je mnohem praktičtější a rozumnější vycházet z úmluvy OSN o demografických statistických údajích, z níž vždy, eh, kterou vždy dodržujeme. Za druhé, smlouva popisuje kvalifikovanou většinu, respektive systém kvalifikované většiny v radě a ten vzorec odpovídá populaci, odpovídá obyvatelstvu, nikoliv občanství. Takže já se domnívám, že to stanovisko je důležité, ale spíše bychom ho opravdu měli vnímat v tom techni, v té technické rovině. Každopádně bych plně souhlasil s panem Výlandem v tom, že to je výbor EMPL výbor pro zaměstnanost, který je zde příslušným výborem. A já sám divím, jak se toto stalo. Dobře, budeme tedy dále pokračovat, protože jistě se nám přihlásil pan poslanec Gualtieri a následně si musíme opět vyslechnout zástupkyní komise. Takže pane Gualtieri? Ano, děkuji. Toto je skutečně zajímavé téma, takže bych také rád se zapojil do diskuse s kolegy. Za prvé, chtěl bych říci, že podporuji názor pana Výlanda, že to je skutečně zvláštní přidělení této zprávy výboru pro zaměstnanost. Vzhledem k tomu, že se jedná o zprávu, která má e, zásadní implikace v souvislosti s těmi politickými, institucionálními aspekty naší unie. Při nejmenším ten článek 4 tady vidím jasnou kompetenci našeho výboru AFKO. Při nejmenším v tom článku 4. Dále, co se týče věcného obsahu, tak eh, velice oceňuji snahy Rafaela o politickou mediaci. Ovšem z racionálního pohledu považuji za složité, jestliže flexibilita vede k tomu, že stejní lidé jsou počítáni dvakrát. Musíme zvolit nějaká homogenní kritéria. A ještě jednou opakuji, v podstatě by to bylo v zájmu v Itálie, aby tím kritériem bylo občanství, protože Itálie má více občanů než Německo. Ovšem, vzhledem k tomu, že ve smlouvě je skutečně napsáno population, tedy obyvatelstvo, tak si nemyslím, že by ostatní země souhlasily s tím, kdyby najednou z Itálie se stala nejlidnatější země Evropy. A domnívám se, že kritérium obyvatelstva by mělo být založeno na těch společně platných mezinárodních standardech, ale mělo by to vést k tomu, že lidé budou počítáni pouze jednou, nikoli dvakrát. Takže jestliže tam chcete mít takovýto vzorec, možná je to logické, ale skutečně problém s flexibilitou je v tom, že jeden nebo dva miliony lidí jsou počítáni dvakrát. Což by mohlo narušit důvěryhodnost tohoto vzorce. Takže v takovém případě bych spíše souhlasil s tím, abychom se ještě nad tím zamysleli, Eh, my jsme možná neměli dostatek času, abychom náležitě jmenovali zpravodaje, zamysleli se nad tím, čili eh, prosím, zda bychom nemohli mít k dispozici ještě více času a zvážit tu alokaci příslušného výboru. Pokud to možné není, tak eh, bohužel je mi líto, ale opravdu se domnívám, že logicky a politicky ten návrh komise je silnější. Děkuji. Děkuji. Děkuji. A nyní prosím paní Klemanso, aby ještě znovu zareagovala na tato vystoupení. Děkuji. Děkuji, já si nemyslím, že tady byl nějaký, byly nějaké nové prvky. um, mm, myslím, že jsme položili otázku a ještě jsme neudělali přesnou simulaci, protože v několika zemích stále ještě zbývají nějaké práce e, na přesné definici obvyklého mm, pobytu na základě 12-měsíčního kritéria, takže nevíme, nemáme čísla a nevíme, jaké budou dopady pro všechny státy ale víme, že to nějaký vliv bude mít. Já jsem vzala příklad Rumunska a je jasné, že to bude mít velký dopad. Děkuji. Mám tady pocit, že toto je téma, kterému se bude Eh, i hned asi věnovat i schůze koordinátorů, protože budeme tedy muset jmenovat zpravodaje, takže to ještě dále dořešíme během schůze koordinátorů. Nyní si dáme pauzu, tímto končím schůzi našeho výboru a i hned tady za chvíli zahájíme schůzi koordinátorů. Děkuji.